hlasování. Bude to na AICI, to znamená zpráva pana Devy, protože údajně ve výboru INTA se říkalo, jestli má smysl o tom hlasovat, o tom, že se to zasle znovu komisi kvůli změně právního základu v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Ano, máte pravdu, já k tomu, já k tomu něco řeknu. Než se pustíme do hlasování, tak tady mám oznámení týkající se stanoviska pana Devy o revizi instrumentu pro spolupráci. Nyní se zdá, že Lisabonská smlouva vstoupí v platnost 1. prosince a tím pádem výbor pravděpodobně nebude hlasovat. Právní základ, z něhož vycházel návrh komise, už neexistuje. Komise proto bude muset předložit nový návrh pro nástroj IC. A proto de facto budeme muset začít znovu v procesu spolurozhodování s parlamentem, ale ještě nemáme žádné oficiální informace o tom, jak se bude postupovat protože první eh, výměna názoru na to téma se je paralelně s naším zasedáním. Proto doporučení je, abychom pokračovali v našem hlasování a tím můžeme aspoň potvrdit politický postoj k této pozici, zejména tedy financování ICI. Ten postoj, který dnes zaujmeme, nás ale nějak nezavazuje v případě, že budeme znovu konzultováni. Souhlasíte s tímto postupem? Dobře? Dobře. Děkuji. Takže přistupme k hlasování. Takže pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Rovněž se zamítá. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítá se. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Rozdělené hlasování o pozměňovacím návrhu 6. První část. Kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Takže pan zpravodaj, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Teď máme celé stanovisko ve smyslu změn. Pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Now a teď je její pozměňovací návrh k nástroji pro stabilitu. Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. A celé stanovisko, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se. Schváleno. Pod 15 už tam není. Dobrá. Když jsme přišli, ztratili zhruba půl hodinu diskuzí s komisí a radou o revizi dohody z Kotonu. Proto navrhuji, abych nepředstavovala svoji zprávu, ale abych vás rovno, rovnou vyzvala k položení otázek, pokud nějaké máte. Souhlas? Dobře. Takže prosím, otevírám možnost eh, kladení otázek. Máme pozměňovací, eh, lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů 19. listopadu 6 hodin. Pokud nemáte žádné dotazy, můžete do té doby odevzdat pozměňovací návrhy. Je tu otázka, pan Halem Desir. Takže chcete, abychom vám kladli otázky nebo i třeba nějaké příspěvky a komentáře? Dobrá. Já jsem se s velkým zájmem seznámil s vaším uh, návrhem zprávy. A tento návrh vyjadřuje hlavní obavy, které byly vyjádřeny na našem výboru při první výměně názorů. Chtěl bych vám říci, že se domnívám, že moje frakce podpoří tento způsob, jakým se předkládají hlavní témata. Tak, jak jsem to již vyjádřil při předchozí výměně názorů, a vy sami o tom hovoříte v odstavci 4 v tomto návrhu rezoluce, chtěl bych říci, že přes tu obchodní otázku Eh, přesto tato obchodní otázka zůstává velice důležitá. I když dohody ekonomického partnerství nahradí předchozí obchodní režim, přesto tato otázka zůstává důležitá. Ustanovení článku 37 dohody z Kotonu až do posud byla možnost výběru eh, pro eh, země AKT. Buď podepsali dohodu o ekonomickém partnerství, nebo si ponechali jiný režim. Před chvílí komise nám řekla, že na příště už nebude možnost volby. To znamená, že podpis o ekonomickém partnerství je prakticky povinnou záležitostí. To je posun v porovnání s obsahem dohody z Kotonu, tak jak platila až do posud. Když se podíváme na potíže, které tady existují, zvláště z hlediska toho, aby zde byla souhra tedy mezi rámcem Eh, těchto eh, existujících dohod o ekonomickém partnerství a režimy, které jsou v Africe, jeví se tady určitá potíž, která mm, může také souviset s tím, že je tady hypotéza, že některé země nevstoupí do tohoto partnerství. Eh, I když tady jsou jiné možnosti dohod, obchodních dohod s Evropskou unii, bylo by dosti zvláštní, kdyby tady nebyla, nebylo žádné specifikum mezi Eh, tedy v oblasti obchodování, tedy mezi zeměmi AKT a Evropskou unii z hlediska této dohody v Kotonu. Eh, možná by toto mělo být upřesněno v tomto návrhu. A my navrhujeme, eh, že předložíme pozměňovací návrhy v tomto duchu. Co se týče ostatních velkých priorit, to znamená klimatická změna, ale vím, že to bude předmětem diskuze a pak zohlednění, tedy například podpory energeticky obnovitelných zdrojů, potom zabezpečení potravin, získání obdělávatelné půdy, zemědělské půdy. To je priorita, kterou velice dobře vyjasňujete eh, v úvodní části. Myslím si, že v rámci revize této dohody z Kotonu by tyto aspekty měly být zohledněny více. Jistě, rozvoj a rozvojová země se vztahují na ekonomickou diverzifikaci, na služby, na industrializaci, na infrastruktury, ale mm, potravinová krize ukázala, že je nutné se zaměřit na zemědělství, na odměňování zemědělců, kteří by měli zajistit výživu obyvatel a toto propojení zde není zajištěno. Byl bych rád, aby v diskuzi s komisí a s radou jsme pokročili eh, v tomto směru. Co se týče lidských práv, o tom jsme již hovořili. Je tady souvislost s bojem proti korupci a proti daňovým únikům. Nedávné události, hovořili jsme o Gvineji nedávno, ukázaly, že tady existují obrovské zdroje a že není možné pokročit v oblasti rozvoje a boje proti korupci, pokud nepokročíme v oblasti demokracie. Musíme propojit eh, tyto aspekty. Už je to zajištěno dohodou z Kotonu, ale měli bychom to napojit mnohem více na boj proti daní, daňovým eh, únikům a také proti dopadům finanční krize. V tomto ohledu pravděpodobně předložíme pozměňovací návrhy, ale jinak globálně obsah vašeho návrhu nás uspokojuje. Děkuji. Pan Kašman. Děkuji. Paní předsedkyně, já se chci připojit k poznámkám Halem Desir. Ale ještě další věc, a to je otázka lidských práv a občanských svobod menšin v rámci dohody z Kotonu. Velmi často ty doložky o lidských právech jsou přehlíženy, ignorovány, zvláště pokud jde o lidská práva homosexuálů a jsme svědky toho například v Burundi, kde, kde je dokonce eh, snaha kriminalizovat tyto menšiny nebo vyjadřování a veřejné přihlášení se k této orientaci a hrozí za to až trest smrti. Takže já, to bych byl rád, kdyby se tam nějakým způsobem eh, promítlo, ale jinak souhlasím s panem Elem Dezír. Děkuji. Děkuji, pan Prims. Pan Preda. Mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych se chtěl několika slovy eh, vyjádřit ke zprávě. Jednak se domnívám, že je to podrobná zpráva, která velice dobře identifikuje výzvy související s druhou revizí, to znamená partnerství. Tato revize je nutná proto, abychom se ujistili, že dohoda je stále relevantním nástrojem a odráží změny na mezinárodní úrovni. Nicméně navrhuji několik změn a v tomto rámci také předložím pozměňovací návrhy. Jednak se to týká úvodního odstanovení D. Řekl bych, že druhá věta, která začíná, které povedou v regionalizaci AKT, tato věta mi připadá obtí, problematická. To slovo nezbytně vede k některým negativním eh, konotacím, jako kdyby regionalizace byla špatná věc Fenomen regionalizace je také výrazem diferenciace a očekávání specifických potřeb. A druhá revize dohody je právě příležitostí, abychom v tomto textu zohlednili ty změny, které nastaly v tomto směru z hlediska ekonomického partnerství. Musíme mít tedy orgán, který bude vlastně společným orgánem podle dohody z Kotonu a musíme tedy zajistit integraci. Takže stačí tam ponechat poslední větu tohoto úvodního ustanovení D. Dvě, omlouvá se řečník. Cituje se tam také občanská společnost. I tady to může být trošku problematické, protože je to trochu vágní z hlediska identifikace organizací občanské společnosti. A navíc to není jednoznačné z hlediska dohody z Kotonu, jakým způsobem by tyto organizace mohly formálně vstupovat do rozhodovacího procesu. Nemůžeme je dát jako mm, plnoprávného partnera jiných organizací. Dále je zde odkaz na organizace občanské společnosti, která je to odkaz, který není konzistentní. V poslední vědě, se, tedy odůvodnění se říká, že se vyjadřuje eh, politování nad tím, že národní parlamenty a Evropský parlament nebyly konzultovány v případě mandátu negociace. Teď, co se týče odstavce 5, ta první věta, kde se hovoří o tom, že by se měl vytvořit závazný mechanismus, který by donutil nadnárodní společnosti, aby ohlašovali zisky, které realizují v jednotlivých státech AKT. Konec citace. Dále se hovoří o tom, nebo já říkám, že OSN by mělo být tím patřičným fórem, možná spíše, než eh, abychom tedy se snažili vytvořit formální mechanismus, eh, bylo by možné se uspokojit tímto řešením. 13. 13. odstavec. To je nějak problematické, protože i navíc v anglické verzi se hovoří o the dry the population na životně důležité zdroje, to samozřejmě může vést také k, někter- k určitému matení z hlediska tržních zdrojů. A nyní 15. odstavec. Poslední věta by měla být zrušena, protože se vlastně jakým způsobem předjímá proces vyjednávání. Takže je předčasné již zde vlastně odmítat tento postup. A nakonec musíme zdůraznit, že možná bude nutné zajistit větší rozvoj politické dimenze, která je dobře uvedena mezi tématy. Tato otázka politické dimenze se pak trochu opomíjí eh, v porovnání s krizí, Eh, hovoří se o tom, že revize povede k velkým reformám. Nicméně měli bychom mít samostatný odstavec, který by byl věnován této otázce. Zvláště odkaz tedy na eh, Mezinárodní soud. Měli bychom také mít na mysli například rozhodnutí, které se týkalo prezidenta eh, se... Děkuji. Máte další uh, žádosti o slovo? Chtěla bych vám oznámit, že samozřejmě všechny aspekty dohody z Kotonu nebyly zahrnuty do mého návrhu. Byla jsem omezena určitým možným potenciálním prosporem, takže vás prosím, abyste předložili pozměňovací návrhy, které začleníme. A nyní dávám slovo zástupci komise. Děkuji, paní předsedkyně, a budu velmi stručný. A vyjádřím se k některým bodům, které se nás dotykají. Zaprvé bych vám chtěl poblahopřát k této zprávě, protože je to vynikající analýza složitých témat, o která se jedná. Mohu vás ujistit, že souhlasíme s valnou většinou eh, těchto bodů. A předchozí diskuse ukázala, že většina těchto témat je již rozpracována v tomto procesu vyjednávání. Jediné téma, kde možná nemáme úplnou jednotu názoru, je získávání půdy. Samozřejmě to je záležitost, která souvisí také s kompetencemi jednotlivých stran. To je obtížnější. Otázka zemědělství zazněla také ve vstoupení pana Dezíra. Tato otázka bude součástí jednání a uvidíme, zda jsou zde možnosti zohlednit tuto tematiku. Chci vám oznámit, že čekáme návrhy skupiny AKT, abychom posílili ten text ohledně zemědělství. My sami jsme nepředložili návrhy. Bylo by to dobré začlenit to do kapitoly regionální integrace, ale zatím očekáváme návrhy. Co se týče korupce, tady dohoda je dosti úplná. Jediná věc, kterou chceme navrhnout jako doplněk, je správné řízení v daňové eh, oblasti. To je téma, které, kterým se bude tento výbor také později zabývat. V tomto smyslu jsme předložili návrh pro zlepšení fiskální zprávy. To samozřejmě souvisí také se zprávou veřejných prostředků a s korupcí. Pokud jde na tu, o tu otázku o nediskriminaci pana Kašmana, tak ano, my jsme navrhli článek 8, který má nahradit doložku o nediskriminaci tou doložkou Lisabonské smlouvy, která je podrobnější a která explicitně odkazuje na ty body, které jste zmínil. Uvidíme, jestli to AKT akceptuje, ale my jsme přejali tedy znění Lisabonské smlouvy. A pokud jde co se týče otázky pana Preda, tam bych se chtěl vyjádřit k aspektu otázky zapojení občanské společnosti. Samozřejmě občanská společnost nemá formální úlohu v této dohodě. Občanská společnost není partnerem této dohody dohoda sama o sobě hovoří o začlenění občanské společnosti a proto je nutné najít nějaké prostředky, které by mohly informovat občanskou společnost, která by se měla eh, vyjadřovat. Víte, že strukturovaná diskuze s občanskou společností, která by zahrnovala všechny aspekty rozvoje, to je eh, cíl mechanismů, které bychom chtěli uplatnit a které by zajistily tuto účast občanské společnosti. Měli jsme už první zasedání s Birem eh, společného parlamentního schromáždění a také jsme informovali eh, hospodářský a sociální výbor. Snažíme se tedy zahrnout v rámci možností i další aktéry do této revize. Musíme zdůraznit, že tato revize je spíše technického charakteru, nespochybňuje nějak zásadně dohodu. Myslím si, že za několik let nastane okamžik, kdy otevřeme mnohem širší konzultace ohledně následné smlouvy po roce 2020, kdy vyprší tato dohoda. Ale to ještě daleko, zatím dohoda funguje dobře a e, my navrhujeme určité změny, také skupina AKT navrhuje změny a myslím si, že to je způsob, jak můžeme zajistit, aby tento rámec byl živý a efektivní pro naše vztahy. Děkuji. Děkuji. Takže rozprava je vlastně ukončena, ale pan Deva se chce ještě ujmout slova, takže výjimečně vám uděluji slovo na 45 vteřin. Velmi stručně. Paní předsedkyně, Máme velmi silný vztah s některými partnerskými státy, eh, které stále uplatňují trest smrti. Proč nejsme v této věci trošku striktnější? I recall the, the já si vzpomínám, že připomínám, že důležité datum 19. listopadu v 6 hodin, to je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a nyní postupujeme před. Financovací nástroj pro rozvojovou spolupráci. To je vlastně jádro toho, co tu dnes máme dělat, kdy se předpokládá revize v půli fungování celého nástroje. Podobná revizní eh, procedura se předpokládá také u instrumentu pro stability, stabilitu a instrument pro demokracii a lidská práva. Přeskum by měl být dokončen předtím, než začneme s komisí diskutovat o strategickém dokumentu k tomuto nástroji. Proto jsme vytvořili velice eh, nabit, nabitý harmonogram, kdybychom se měli sejít mimořádně 23. listopadu ve Štrasburku. A nyní mi dovolte dát slovo panu Mitchellovu, našemu zpravodaji, aby předložil pozměňovací návrh, který v této zprávě navrhuje, aby se vyjádřil k potenciálním změnám, které mohou vyplunout ze vstupu v Lisabonu v platnost. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych zmínit tři věci. Většina poznámek jsou ve vysvětlujícím prohlášení, ve zdůvodněních. Přáli bychom si, aby komise dodržovala eh, tu eh, legislativu a má se tady projednat hlavně, jak fungovalo DCI během tří prvních let. A mohu přijmout, i když nemoc rád, že se berou v této revizi v potaz první dva roky, protože sice tady nejsou žádné základní problémy s tímto nástrojem, tak jak byl uveden do praxe, ale v zásadě všechny instituce, a to zvláště komise, by, eh, jak už jsem měl, říkal předtím, by měli dodržovat legislativu. Já nevidím tady žádnou, žádný velký problém s legislativním textem DCI. Mohly by se určité věci zlepšit a my jsme velice peč, pečlivě probírali, jak se tento nástroj pro rozvojovou pomoc uplatňuje od začátku vstupu v platnost v roce 2007. Jedná se o kontrolu v rámci komitologické kontroly a tady jsme naznačili řadu problémů a námitek vůči tomu, jak provádí tento nástroj eh, komise. Ale my jsme neschledali nějaké výrazné dysfunkce v ustanoveních ohledně toho nástroje jako takového. Později během mandátu tohoto parlamentu budeme začínat vyjednávat nástupce tohoto nástrojce. Mohu vyjednávat čím jedině eh, hodně úspěchů, protože mě to způsobilo velký bolehlav, když jsem toto vyjednával v roce 2013. Vyprší platnost tohoto nástroje a pak bude příležitost zamyslet se nad podstatou i prioritami. Určitě bychom neměli tento proces zatěžovat tím, že že bychom projednávali podstatu tohoto nástroje pro rozdorovou spolupráci. Jedná se ale o to, jak to může komise eh, eh, eh, financovat tam, kde se jedná opatření, která se nemohou ucházet o financování v rámci ODA. Byla přijata naše žádost, aby byl vytvořena nová, nový právní základ. Jedná se o spolupráci s průmyslovými zeměmi a pak je tady ještě technický pozměvací návrh, eh, který je úplně stejný, který se týká jak DCI, tak i Evropského nástroje pro podporu demokracie a lidských práv, přičemž to sledují dva různé výbory. A z toho důvodu eh, se parlament rozhodl, že ten návrh komise by se měl rozdělit na dva a to obráží pozměňovací návrh, který se vyškrtnout veškeré eh, zmínky, které by toto neumožňovaly. A jsme přesvědčeni, ani, že rada s tím bude souhlasit a nebude nic namítat ani komise. Poslední věc se týká par- parlamentních kontrolních pravomocí. V roce 2006 jsme byli v posledním stádiu vyjednávání s radou i komisí ohledně tohoto nástroje po velice obtížných dvou letech vyjednávání. Tehdy byla dosažena dohoda, kterou jsme z hlediska vývoje pokláda, rozvoje pokládali za přijatelnou a byla dohodnuta nová procedura komitologie, což rozšířila rozšířilo pravomoce výboru. Takzvaný regulativní postup s kontrolou. Nebylo to zahrnuto do DCI, i když od začátku bylo jasné, že by se tento postup měl uplatňovat i na strategické dokumenty v rámci DCI, protože ale Rada a komise dali najevo, že budou proti tomu a e, tím vlastně by se celá dohoda byla ohrozila. Proto jsme souhlasili s tím, že tady bude starý komitologický postup právo kontrolu, což umožní parlamentu přijmout rezoluci, jestliže bude mít za to, že určité návrhy komise nejsou v souladu se samotným DCI. Jediný e, závazek, který měla komise, když se přijme takováto rezoluce parlamentu, je, že musí jenom vysvětlit, důvody, proč navrhuje určité opatření a nemůžeme komisi pak už nutit, aby stahla nebo změnila od tato opatření. V rámci šesti rezolucí, eh, které přijal v rámci tohoto postupu parlament od roku 2006, je tam 12 případů, kdy komise opravdu přesáhla eh, své kompetence s tím, že nebrala v úvahu všechny kvalifikační kritéria. Parlament požadoval, aby se rozhodnutí eh, změnila tak, aby byla v souladu s DCI, ale jenom ve třech případech komise byla ochotnuta, ochotna svůj návrh eh, stahnout. Kdyby tady bylo to regulativní eh, ustanovení o postupu s kontrolou, pak by to byla musela udělat. Tento výbor eh, prohlásil, ehm, eh, se vyjádřil tedy ke strategickým do, dokumentům a k orientačním programům a strategickým dokumentům v tom smyslu, že by to mělo být podrobeno regulativnímu postupu s kontrolou. Mělo to podporu celého parlamentu a proto také v rezoluci eh, v září 2008 se to jasně v parlamentní rezolativ, rezoluci rezoluci říká. Tehdy komise měla předložit parlamentu a radě legislativní návrh, který by eh, vlastně harmonizoval celou řadu legislativních aktů týkajících se DCI eh, s tímto postupem, ale zatím ještě nemáme návrh komise, který by obsahoval změny umožňující eh, zavedení regulativního postupu s kontrolou. A proto tedy je třeba podpořit eh, implementaci rezoluce parlamentu z loňského roku, proto podporuji tyto pozměňovací návrhy a chtěl bych poděkovat také mým kolegům a chtěl bych eh, ostatní kolegy vyzvat, aby sledovali nás, případ, nás příklad a aby také do svých pozměňovacích návrhů zapracovali změny, které by sledovaly záměr eh, regulativního postupu s kontrolou. Ale jak říkáte, vlastně se to změní po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Pak bude platit eh, příslušný článek eh, Lisabonské smlouvy. To je možné a já chápu, že to může vyvolat určité technické problémy, ale ty zase techničtí odborníci mohou vyřešit. A mm, ty tady momentálně v parlamentu nemáme. A protože my ještě hlasujeme před vstupem Lisabonské smlouvy vstup, pak tady podržuji své pozměňovací návrhy, jakožto politické prohlášení, že jde o to, aby tady byly zvýšené pravomoci parlamentu a, jde, a pak už je na technických odbornících, aby to vyřešili i v souvislosti se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy. Byl bych proto, aby právní služba nám teď vysvětlila, proč bychom měli požadovat regulativní postup s kontrolou eh, k těmto strategickým dokumentům dokumentům a orientačním eh, programům a eh, jak by se to mělo zapracovat a proč by se to mělo dodržovat i postupu v platnost Lisabonské smlouvy. Dávám tedy slovo teď právní službě, aby nám to vysvětlila. Děkuji, paní předsedkyně. Já odpovím na dva dotazy postupně. Za prvé, k vašemu dotazu, proč bychom měli žádat regulační postup s přeskumem za prvé, tento postup musí být uplatněn při splnění tří podmínek. A to za prvé, že se jedná o opatření všeobecného rozsahu působnosti, že mění nebo doplňují základní akt a že jsou to neesenciální prvky. A výhoda tohoto oproti eh, té řídící proceduře, oproti management procedure, je, že parlament může vetovat opatření navržená komisí, jak vysvětlil pan Mitchell. D- DCI jasně říká, že strategické dokumenty se snaží zajistit ucelený rámec pro spolupráci mezi státy Evropského společenství a dalších regionů. A e, vybírají se tady třeba oblasti, e, které se kvalifikují způsobilé pro financování, financování ze strany ES, prioritní oblasti a tak dále, ty jsou evidentně obecné, netýkají se obecných projektů a v tomto případě doplňují to, co je v DCI, to zná to, co je v tom základním aktu. A z toho důvodu podporujeme postoj zpravodaje, a aby na základě stávajících e, smluv byl použit tento regulační postup s přeskumem. A pokud jde o váš dotaz, tak vy se ptáte, jak uplatnit tento postup a jak to použít za Lisabonské smlouvy. Stávající komitologie, článek 202 smlouvy, pochopitelně bude odvolán se vstupem v platnosti Lisabonu a místo komitologie budeme mít systém legislativních aktů, to znamená samotné DCI, a pak také možnost buď tzv. delegovaných aktů nebo prováděcích aktů, které v zásadě budou přijímány komisí. Pokud jde o ty delegované akty, tak ty dávají větší pravomoc parlamentu, protože článek 290 Lisabonské smlouvy jasně říká, že legislativní akty, v tomto případě ECI, stanoví podmínky kterým jsou podrobeny delegace. To znamená, že to může zahrnovat i práva parlamentu a rady vetovat nějaký delegovaný akt, který navrhuje ke změně komise. A ohledně toho, jaká opatření se po to spadají, tak opět jsou to opatření všeobecná, která mění či doplňují neesenciální prvky legislativního aktu, podobná kritéria jako u regulačního postupu s přeskumem. A my jsme přesvědčeni, že toto kritéria jsou splněna a proto se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost stávající přeskum DCI by měl vzít v potaz právě toto. To znamená, že, to, že mají být přijímány jako delegované akty. A teď ještě pokud jde o postup, tak vzhledem k tomu, že hlasování ve výboru se uskuteční do konce listopadu, tak je na místě, abychom ty navržené pozměňovací návrhy ponechali tak, jak jsou, ale pak tyto návrhy musí být schváleny tak, aby to umožnilo ty delegované akty ještě před hlasováním v plenárce, protože k tomu dojde až po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. To je z mé strany vše, ale mohu to ještě doplnit, kdybyste měli nějaké dotazy. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji. Takže nyní bude hovořit pan Deva, který zažádal o vystoupení. Paní předsedkyně, já vám chci, já chci poblahopřát ke skvělé práci našemu zpravodaji. On, on toho udělal hodně vůbec na poli DCI. My jsme se tehdy vzdali 16 nástrojů, kde měl parlament spolurozhodovací pravomoci to má hodnotu 8 miliard eur daňových poplatníků. A dali jsme komisi pravomoci v rámci DCI, aby sjednotila všechny tyto akty, aby byly efektivnější, aby se prostředky nakládaly lépe. Ale jediné, k čemu došlo, je, že když jsme my tady v parlamentu dostali silnější legislativní pravomoci, legislativní smlouvou, tak v rozvojovém výboru směřujeme úplně obráceně. Ztratili jsme pravomoc dohledu, ztratili jsme pravomoc monitorovat, kam míří peníze našich daňových poplatníků. A pokud tyto strategické dokumenty nám znovu neumožní monitorovat, co se v jednotlivých zemích děje, tam, kde Evropská unie dává rozvojovou pomoc, a ODA, tak pak tento výbor bude prostě jenom místem, kde se budeme bavit a pak půjdeme zase domů, ale nic se, k ničemu to nebude. Jsou tady dvě důležité otázky, které mají dlouhodobý dopad, jak bude tento výbor fungovat. První je, jak to bude s touto revizí a pak jak ošetříme DCI teď, když další výbory mají více pravomocí spolurozhodování a více legislativních pravomocí, i my musíme být odhodlani zachovat naši roli legislativního orgánu, který bude sledovat a monitorovat exekutivu, tak, aby se zodpovídala za peníze našich daňových poplatníků. Musíme to podpořit co nejsilněji. Děkuji vám. Merci. Děkuji. Pan Berman má slovo. Thank you, Ms. Um, Chair. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já mohu pouze naprosto souhlasit s tím, co řekl právě eh, kolega Dýva a co nám vysvětlil Gay Mitchell. My jakožto parlament musíme sehrávat svoji úlohu demokratické kontroly a kosom, komise a rada si zkrátka na to budou muset zvyknout. Děkuji. Eh, vzpomínám si, že termín je mimořádně krátký pro předkládání pozměňovací návrhy. Je to totiž do zítřka, do 11. listopadu, do, 6, eh, do 18 hodin. Komise si přeje slovo, prosím. Omlouvám se ale poprosím vás o stručnost, protože už máme velké spoždění. Ano, já se omlouvám, že jsem se opozdil, ale byl jsem v jednom výboru a tam se hovořilo ve stejnou dobu o stejné věci, takže jsem na dvou místech najednou. Návrh, aby strategické dokumenty a programovací dokumenty eh, podléhaly této kontrole, to nemůžeme přijmout, protože by to způsobilo obrovské problémy při provádění a také významné politické problémy. Zpomalilo by to schvalování těchto nástrojů, které nesmírně potřebujeme, aby už existovaly, abychom mohli včas eh, uplotnit eh, příští rok rozpočet. To je stručně řečeno stanovisko komise, paní předsedkyně. Merci, monsieur Berman. Děkuji. Pan Berman. Eh, souhlasíme asi, že velice nešťastný fakt, že zkrátka demokracie je pomalý a neohrabaný proces. Děkuji. Já jsem eh, právě slyšel od komise, že je to naprosto eh, nepřijatelné ale budete-li takto pokračovat dál, eh, tak můžete po- po-, po ehm, počítat s velkou bytkou. Myslím, že se všichni jasně vyjádřili, pozměňovací návrhy budou zajisté předloženy a budeme potom hlasovat. Paní předsedkyně, já bych chtěl jenom poděkovat sekretariátu výboru a právní službě za poradenství v této věci. Děkuji. Eh, samozřejmě, že budeme, využijeme služeb právních, eh, právních porad. Přecházíme k dalšímu bodu. Měli jsme mít ještě hodinu, ale bude to o něco kratší. Ráda bych teď uvítala pana Petra Cangla, který je eh, vedoucím ECO, což je generální ředitelství Komise pro humanitární pomoc. Eh, každoročně eh, toto... Je tady pan Peter Zangl a právě přichází. Bonjour, monsieur. Eh, takže začnu úplně znovu. Já se omlouvám, já jsem si nevšimla, že jste tu ještě nebyl. Je mi velkým potěšením, pane eh, Petře Cangle, že vás mohu uvítat jakožto eh, ředitele DG Komise pro humanitární pomoc. Každoročně schvalujete operační strategii, která schrnuje hlavní výzvy, programovací zásady a geografické priority pro poskytování humanitární pomoci. Strategie na rok 2010 byla právě teď schválena a všichni jste to dostali e-mailem. Mnohé země uvedené v této strategii se tam objevují každoročně, protože eh, mají eh, dlouhodobé krize a trpí konflikty. Týká se to Somálska například a Demokratické republiky Kongo. Příští rok náš výbor eh, chce vyslat dvě zjišťující mise do Palestiny a Jižního Sudánu, což jsou také příklady velice složitého vzájemného vztahu mezi konfliktem a humanitární krizí. V, souladu, v souvislosti se změnami klimatu pravděpodobně budeme svědky dalších přírodních katastrof, což bude vytvářet nové potřeby v nových regionech světa. Snižování rizika katastrof a připravenost je řešit, proto jsou důležitými činnostmi vašeho DG a eh, parlament také eh, vyzývá k tomu, abychom se patřičně soustředili na tuto preventivní práci. Než dám slovo panu Canglovi, dovolte mi, abych vám připomněla, že pro poskytování evropské humanitární pomoci máme společnou politickou základnu, kterou je eh, Evropský konsensus o humanitární pomoci schválený v roce 2007. Tento konsensus popisuje zásady a cíle, které se vztahují jak na Evropskou unii jako takovou, tak i jednotlivé členské státy. Parlament se úzce zapojil do vědě vyjednávání tohoto konsenzu a náš výbor bude také stejně úzce sledovat jeho provádění. Eh, máme stáleho zpravodaje pro humanitární pomoc, což je první zástupce předsedkyně, paní Michelle Streifel. Takže, pane Cangle, máte nyní slovo na 15 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Paní zpravodajko, dámy a pánové poslanci. Dovolte mi nejdříve, abych vám poděkoval a vyjádřil uspokojení, že jsem poprvé zde s vámi v tomto novém legislativním období. Přál bych si, aby toto první setkání předznamenalo kontinuitu ve spolupráci s vaším výborem. Spolupráci, která se bude týkat velkých humanitárních výzev, kterým budeme čelit v pěti příštích letech. Dovolte mi, abych vyjádřil uspokojení, které jsme vždy měli z hlediska zasazování se Evropského parlamentu a DV v oblasti humanitárních otázek. Jste klíčovým partnerem pro komisi. A jsem si jist, že se nepletu, když řeknu, že i v budoucnosti budete sehrávat eh, tuto úlohu. Předtím, než budu hovořit o hlavních směrech naší operativní strategie 2010, dovolte mi, abych navázal na to, co jste uvedli na začátku, a sice z hlediska významu konsensu v oblasti humanitární pomoci. Proč je to tak důležité? Je to proto, že pan komisař Depirt, když jsem mu vysvětloval principy konsensu, tak mi řekl, aniž by eh, předcházel událostem, že je to jakýsi katechismus, který společně máme k dispozici. A i když katechismus není něco, eh, co je mi důvěrně známé, myslím si, eh, že ta podstata je eh, stejná, ať už mluvíme o katechismu nebo Bibli nebo o jiném politickém referenčním dokumentu. Je skutečně pro nás velice důležité mít tento konsensus a to z několika důvodů. Jednak nám umožnil získat společný konsensuální souhlas tří evropských institucí z hlediska principů uplatňování humanitární pomoci. Bylo to již dopředu víceméně získáno, ale vždy, když je to napsáno na mnoha stránkách, má to větší sílu. A vedle členských států a parlamentu tento konsensus je také plodem konzultačního, širokého a bohatého procesu, který nám zvláště umožnil připojit do tohoto procesu všechny naše partnéry. O tom budu hovořit později. A jsou důležití z hlediska naší pomoci. I když nejsou formálními signatáři tohoto koncensu, tito partneři jsou zajedno s tím, co je zde napsáno. Myslím si, že je to velice důležité pro nás je zásadně významné, aby všichni partneři souhlasili s klíčovými prvky, které jsou součástí tohoto koncensu. Tento koncensus potvrzuje náš mandát z hlediska pomoci v naléhavých situacích a opírá se o čtyři principy. Je to lidstvo, humánnost a k tomu já vždy připojuji ještě důstojnost. Myslím si, že tyto Dvě koncepce jsou důležité. Neutralita, nezávislost a nepředpojatost. Nebudu zde hovořit o definicích, ale pokud budete potřebovat něco upřesnit, není zde problém. Jak jsem již uvedl, tento referenční dokument samozřejmě by se neměl zaprášit na poličkách různých partnerů. To by bylo to nejhorší, co by se mu mohlo stát. My máme společné nadšení a také odhodlání, abychom zajistili, že tento dokument bude dynamicky žít, že bude se projevovat v podobě jednotlivých nástrojů, což je akční plán, a má také politickou dimenzi, kterou eh, musíme kontrolovat každým dnem, zvláště eh, v tom smyslu, že je nám připomínáno a není nikdy zbytečné připomínat tyto věci, o kterých jsme přesvědčeni. Právě protože jsme o nich tak přesvědčeni, můžeme na ně někdy zapomenout. Musíme dodržovat mezinárodní právo, mezinárodní právo uprchlíků. Možná ještě malé upřesnění, abychom se vyhnuli určitému matení. Humanitární pomoc není nástrojem pro řízení krizí. Myslím si, že konsensus to dobře vyjasňuje. My se výlučně zabýváme cíly pomoci, prevence a zmírnění utrpení a zajištění lidské důstojnosti. To neznamená, že humanitární pomoc by neměla dopad na důležité aspekty řízení krizí, například ve smyslu prevence a řešení konfliktů. Dovolte mi uvést jeden eh, příklad, možná se netýká přímo konfliktní vyostřené zóny. Později budu hovořit ještě o další věce. V Keni jsme měli humanitární pomoci pro prevenci sucha. Několika slovy mohu říci, že jsme pomohli obyvatelstvu, které je napůl kočovné, a by navýšilo vlastně délku eh, past, pastvin nebo možnosti pro zvířata, aby se pásly v některých zónách, aby tam mohly pobývat delší dobu. A to souvislo právě eh, s politikou v oblasti vody. Víte, že mohou tady existovat určité konflikty s hraničními oblastmi. Samozřejmě, čím více je del, del, delší tato doba, tak tím větší je mm, konflikt nebo nebezpečí tohoto konfliktu. Má to tedy velký dopad a samozřejmě to musíme vždy začlenit a zohlednit do e, koncepcí, které vytváříme. Konsensus nám připomíná, že se musíme snažit o zajištění konzistence mezi nástroji reakcí v případě katastrof a nástroji na řešení konfliktů, kde Evropská unie má k dispozici i další prostředky a nástroje. Vedle eh, hlavně politických aspektů eh, koncensus nám umožnil také zajistit velmi významnou institucionální spolupráci, která je nezbytná. Máme permanentní pracovní skupinu na úrovni mm, e, rady s kratkou KOHAFA. Je to, pra, je to skupina, která se zabývá humanitární pomocí. Tato skupina je pro nás důležitá, protože DG ECHO po tři roky se nezabývá pouze humanitární pomocí, ale také otázkami Eh, potravin. Tato skupina by nám měla především umožnit zajistit, že humanitární dimenze bude správně zohledňována ve všech rozhodovacích procesech v rámci Rady až do úrovně Rady pro všeobecné záležitosti. Tento proces se postupně rozbíhá, ta skupina začala pracovat 1. ledna a zatím jsme relativně spokojeni s výsledky. Vedle toho konsensus nás řídí také v našich snahách eh, definice horizontálních priorit, pro které vyčlenujeme rozpočtové prostředky. A to nám umožňuje nyní přejít přímo na operativní strategii. V tomto kontextu naše strategie je poznamenána třemi hlavními úvahami. Jsou to úvahy, eh, které částečně nebo plně kontrolujeme. Za prvé, jedná se o růst zranitelnosti který souvisí s velkým počtem eh, uprchlíků v souvislosti s konflikty, jako například Pakistánu, Sri Lance a Somálii. Víte, že ten seznam je velmi dlouhý. To jsou jenom ty nejčerstvější krize. Druhý prvek, který určuje naše priority zásahu, je prvek navyšování přírodních katastrof z hlediska počtu a dopadu souvisejí se klimatickou změnou. A třetí prvek souvisí s explozí cen potravin počínaje rokem 2008 i když tyto ceny se mm, zmírnily na světové úrovni. Nicméně Eh, si vynutili zásahy v některých eh, regionech. Ostatně i to bylo součástí vašeho programu, takže tento fenomén cen se navýšil ještě dopady finanční a ekonomické krize a způsobil, že počet osob, které jsou špatně vyživovány a které si vyžadují pomoci, pravděpodobně přesáhl číslo jedné miliardy což je nesmírně znepokojivé číslo. A samozřejmě, že se tato situace zhoršuje v důsledku finanční a hospodářské krize, jak jsem již uvedl. Tyto rostoucí potřeby, které vyplývají z těchto tří omezujících faktorů, probíhají ve velmi obtížné situaci. Víte, že rozpočty se nacházejí v obtížné situaci. Předtím, než budu podrobněji hovořit o rozpočtových ustanoveních, tak eh, vás chci upozornit, že v dokumentu, který jsme vám mm, dali, vidíte, že výdaje 2008-2010 se zvýšily o 30 milionů eur, co znamená o, necelé, o necelých 5 došlo k zvýšení. Myslím si, že to nemusím komentovat, že číslo je dostatečně výmluvné. To je rámec, tedy v kterém se musíme pohybovat. Není to stížnost, je to pouze e, informace. Co pozorujeme v samotném terénu? Uvedu tři příklady specifických problémů, které zvyšují potřebu humanitární pomoci a také ukazují, že čím dál obtížnější poskytovat tuto pomoc. Když řeknu obtížnější, znamená to e, v menší množství a za cenu překonávání obtížných překážek a to stojí peníze, takže se navyšují náklady na tuto humanitární pomoc. Za prvé dochází k nucenému eh, vysídlování, dále dochází k zhoršování situace dětí, včetně děvčat. A třetí eh, bod najímání dětských vojáků. I tento fenomén roste. Vedle tohoto flagrantního pošlapávání těchto mm, práv prostor pro humanitární pomoc se stále zvyšuje. A my se musíme snažit tedy přes rozšiřování tohoto prostoru stále poskytovat tuto pomoc. Eh, velmi často se stává, že nám je odpírán přístup nejenom v těch obtížných zemích, tak jak tomu eh, bylo například před rokem ale nedávno jsme zaznamenali stejný fenomén na Sri Lance. I když informace tvrdí, že se tam situace zlepšila, přesto každým dnem máme tyto potíže. Také v Pakistánu máme těžký přístup do zón, kde bychom měli působit. Ten přístup nám není povolen, nebo eh, lépe řečeno není povolen těm mezinárodním subjektům. A na závěr obecně dochází k zaměňování úloh a to je věc, která nás čím dál více znepokojuje. Uvedl bych eh, dva subjekty, které pravidelně vidíme. Jednak jsou to vojáci, nechci kritizovat vojáky jako takové, vím, že eh, jednají eh, v rámci politického mandátu, ale často se jim dává i humanitární mandát, který není pravým mandátem, to znamená poskytne se jim nějaká možnost rozdávat potraviny, ale to není to tež, jako když eh, tyto potraviny rozdává někdo z humanitárních organizací. Eh, lokálně obyvatelé velice dobře rozeznávají, zda se jedná o vojáka, anebo zda se jedná o humanitárního pracovníka. Druhý faktor, to je civilní obrana. Tady máme velkou úlohu. Měli bychom se snažit eh, podporovat zbližování kultur. V terénu to dobře funguje. Nikdy se neprobouzím ráno s hrůzou, že je to strašná situace. Nicméně eh, řekl bych, že tady musíme postupovat ruku v ruce, jak se říká ve francouzštině, to znamená, musíme být proaktivními partnery. Pak máme soukromé subjekty, soukromé bezpečnostní organizace, které také mají určitý vliv. A nyní bych hovořil o strategii. Máme tady horizontální prvky a pak geograficky zaměřené prvky. Mezi těmi horizontálními prvky Existuje reakce na klimatickou změnu, na dopady klimatické změny. Je tady určitá směsice programů, přípravy na rizika a schopnost reagovat. Ehm, máme například program na severu Keni, prevence sucha. Máte také logo DIPECO, to jsou programy, které se připravují spíše na přírodní katastrofy v zemích jako Bangladeš, Větnam, ale také v eh, Salvadoru, tam máme také programy, které byly připraveny. To je velmi eh, aktuální informace. Tam bylo možné eh, evakuovat obyvatelstvo se zvláště ohrožených oblastí tímto cyklonem, který se připravuje. Takže to jsou konkrétní Eh, výsledky, i když informace není vždy úplně důvěryhodná. Nicméně nám bylo eh, řečeno, že se podařilo evakuovat eh, obyvatelstvo z těch dramaticky exponovaných oblastí. V rámci krizí zveřejňujeme pravidelně mm, dokumenty, které hovoří o těchto krizích. Já jsem vzal sebou některé výtisky Eh, týkalo se to eh, Salvadoru a tedy těch dalších ohnisek, pokud mohu použít tento termín, eh, kritických situací. Je to dokument, který nám umožňuje sledovat vývoj těchto situací. Ostatně je to něco, co vám také posíláme pravidelně elektronicky. Chtěl jsem vám vizuálně, fyzicky přinést také tyto výtisky vytištěné, abych vás tak pobídl k tomu, že by bylo vhodné i elektronické informace tohoto druhu sledovat. Druhý horizontální prvek je snaha zajistit efektivitu poskytování humanitární eh, pomoci, zvláště nejjednodušší úlohou je mm, podpořit také lokální eh, vnímání poskytování této humanitární pomoci. Je to e, trošku koncepce, která existovala také v minulosti, to znamená například nenakládat potraviny na vzdálenou loď, když je možnost e, řešit e, toto lokálně a najít vhodné nástroje. A třetí prvek, o kterém jsem se již zmínil, to je ochrana komunitár, humanitárního prostoru. Dovolte mi, abych v této souvislosti uvedl eh, logo RLLD. Anglický název, je to velice důležité logo pro nás, to znamená, jakým způsobem kontinuálně zajistit poskytování humanitární pomoci v rámci rozvoje. Vím, že eh, často bohužel se musí konstatovat neúspěch eh, v těchto zásazích a je proto nutné na tom pracovat. Když jste mi dal 15 minut, tak jsem je skutečně téměř využil. Ještě dvě minutky bych věnoval zeměpisným prioritám. Zeměpisné priority, to jsou ty velké zóny konfliktu. Je to eh, subsaharská Afrika především a na rok 2010 Sudán, Čad, africký roh, kde jsou problémy se suchem a pak je to centrální Afrika, takže máme částku více než 280 milionů, k dispozici máme 800 milionů, naprogramovali jsme 620 milionů, to znamená, že z hlediska této částky ty zóny, o kterých jsem hovořil, představují asi 44 Ostatní zóny to jsou okupovaná území Palestíny. Na rok 2010 je tam Pakistan a Afganistán. Roku 2009 představovali 100 milionů euro. My jsme naprogramovali mnohem méně eh, na Pakistán na 2010, jednak proto, že část pomoci bude naplněna roku 2010, takže tady není nebezpečí z hlediska trvalé pomoci. A také jsou tady otázky s přístupem, o tom jsem hovořil před chvílí. Musíme si být stoprocentně jistí, že bude možné tuto pomoc poskytnout podle našich kritérií. To znamená, musíme si být jisti, že eh, budeme poskytovat tuto pomoc autorizovaným partnerům, kteří skutečně předají tuto pomoc tam, kde je to zapotřebí. To je velmi důležitý prvek. Dvě čísla ještě ohledně prevenčních programů. V této oblasti se velmi snažíme od roku 2009, 2010, 2009 asi 40 milionů, to byly všechny programy a my bychom roku 2010 chtěli vydat asi 75 milionů na tyto programy prevence. To je opravdu velmi rozumné, protože Euro, které je investováno do přípravy a prevence, je mnohem efektivnější než euro, které je investováno v krizi samotné. A poslední bod, skutečně poslední, tady bych chtěl hovořit o tom, čemu říkáme zapomenuté krize. Ten kompletní seznam najdete v dokumentu, který jsme vám rozdali. Soustředujeme se na 12 takzvaných zapomenutých krizí. Já bych vám uvedl pouze ty dvě které jsou nejvýraznější a hned pochopíte, o co jde. Je to Kolumbie. V Kolumbii přes zlepšování situace, tedy ve vojenské úrovni, máte asi 300 tisíc vysídlených eh, obyvatel v rámci této země. Eh, tyto země dostávají nedostatečnou pomoc ze strany Kolumbie. A druhá krize to, jsou, to je eh, saharský národ. Sahraují. To je tedy to, co jsem chtěl uvedl. A ještě poslední institucionální bod, ne, ještě jednu větu. Ta se týká kontroly ze strany parlamentu. Chtěl bych vám poděkovat za tohoto vstřícného ducha a za přísnost, jako, s jakou zvažujete naše zprávy. Myslím si, že tak plně využíváte svých výsad a také upozorňujete na ta místa, kde je naše pomoc naléhavá. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem ochoten zodpovědět otázky. Děkuji a nyní dávám slovo naší zpravodajce, permanentní zpravodajce. Paní Stifler, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Několik připomínek a otázek této strategii. Krize v Sahelu, v Burkině Fase, v Čadu, v Mauritánii a v Nigeru je vnímána jako zapomenutá. Dochází k dezertifikaci, k nestabilitě, dále k epidemiím. To jsou faktory, které ještě zhoršují tuto situaci, aniž by se o to média zajímala. Byla jsem v Burkině Faso nedávno v rámci regionálního zasedání a musím při této příležitosti poděkovat DG Echo a expertům za zorganizování této návštěvy, také v jednom táboře po povodních a také jsem se setkala s partnery Echo, kteří realizují globální plán Echo pro zranitelné obyvatelstvo eh, východní Afriky. Jaké finanční prostředky budou použity roku 2010 ze strany DG ECHO pro boj proti krizi, potravinové krizi, která se dotýká Sahelu a jakým způsobem hodláte snižovat akutní eh, úmrtnost eh, způsobenou právě touto potravinovou krizí? To je první otázka. Po roku 2009 komise eh, přidala 8 milionů euro na boj proti suchu, které řádí v Keni. Já jsem navrhla, aby delegace DEVE navštívila roku 2010 sever Keni. Jaká bude situace v roce 2010 a jaké prostředky eh, bude alokovat DG ECHO na tuto krizi? V případě velkých katastrof 2010 je možné používat rezervní fondy na urgentní pomoc a to v rámci eh, rozpočtu humanitární pomoci. Myslíte si, že tato rezerva na akutní případy bude dostatečná roku 2010? A jaká částka z, této, z tohoto rezervního fondu byla využita roku 2009? Z důvodu restrikcí, které jsou eh, vytvářeny vládami, nebude eh, se plánovat alokace mm, na Eritreu roku 2010 jakým způsobem eh, mezinárodní společenství může řešit tuto situaci. I když komise není signatářem ženevských úmluv, tak přispívá k šíření humanitárního práva. Proto bych chtěla vědět, jaké akce bude komise organizovat roku 2010, aby zachovala humanitární prostor a aby zajistila přístup k zranitelným obyvatelstvům a zajistila práci humanitárních pracovníků. Co se týče Lizabonské smlouvy, humanitární politiky disponují vlastním eh, právním základem, je to článek 114. Smlouva počítá s vytvořením Evropského útvaru pro vnější vztahy. Jaké dopady to bude mít na DG ECHO a na nezávislost a autonomii humanitární pomoci? Evropský konsensus hlediska akčního plánu stanovuje, že komise roku 2010 udělá průběžnou revizi tohoto plánu a také koncensu v rámci dialogu eh, paritních parlamentních schromáždění. Mohl byste nám poskytnout více informací z hlediska této agendy, organizace a postupů? A bude vypracována zpráva z vlastní iniciativy? Děkuji. A slovo má pan Kačmárek. Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji vám, pane řediteli, za velice koherentní prezentaci této strategie. Konkrétní téma. Zdá se, že nejpesimističtější prognózy se týkají Eritreji, kde v současné době vlastně nejsou žádné finanční prostředky plánovány. Víme, že prezident tamnější je velice obtížný partner a že má podivné názory na otázky e, potravinové pomoci. Ovšem je tady několik strategických prvků, které způsobují, že v Eritreji by bylo možné dosahovat určitých úspěchů, konkrétně to, co jste říkal ohledně významu vody pro e, pastevecké společnosti, nebo co jste říkal o prevenci, nebo provázání humanitární pomoci s dlouhodobými programy. V případě projek- vodních projektů vlastně by bylo možné v Eritreji právě všechny tyto tři prvky propojit. Proto bych se chtěla zeptat, zda existuje naděje, že v průběhu roku 2010 by určité projekty spojené například eh, s výstavbou vodní přehrady a s poskytováním zásobování vodou by bylo možné realizovat. Půjde to? Děkuji. Pan Guerrero, Gracias, avez la parole. señora presidenta gracias al director general por su presentación. Děkuji vám, pane řediteli, za vaši prezentaci. Domnívám se, že humanitární pomoc je jednou z ukazatelů, na základě nich lze poměřovat také morální dimenzi Evropské unie. Čím větší humanitární pomoc budeme schopni poskytnout, tím lépe se budou řešit naléhavé potřeby a čím více lidem pomůžeme, tím většího uznání se také dostane etické a morální dimenzi Evropské unie. Tady je jeden prvek který na první pohled může se zdát okrajovým, ale zdá se mi důležitým. Totiž musíme pracovat, abychom mohli zajistit eh, bezpečnost eh, pracovních podmínek humanitárních pracovníků, které pracují v terénu, protože po celém světě odvádějí velice těžkou práci, vlastně obětují vlastní čas a v některých případech riskují vlastní život, což už jsme viděli eh, v několika případech v posledních několika měsících. Takže nejedná se jenom eh, otázky, otázku spravedlnosti, kterou tato humanitární pomoc zajišťuje, ale také, aby to bylo efektivní, protože pokud humanitární pracovníci nebudou mít pro svoji práci patřičné podmínky, pak se tam samozřejmě ani nedostane pořádně ta pomoc. Děkuji. Paní Gres, děkuji. Děkuji panu řediteli za jeho vystoupení ohledně strategie. Chtěla bych vám položit následující otázku. Jakým způsobem můžete skloubit humanitární a klimatickou naléhavost? Vy jste uvedl příklad severu Keni kde jsou zvláště projekty v oblasti vody, abyste prodloužil eh, pasení a také rozšířil pastviny. Jakým způsobem tento projekt eh, rozšiřujete i na další regiony, zvláště v souvislosti se zalesňováním? Eh, existuje plán ohledně asi 30 milionů nových stromů Chtěla bych vědět, zda právě tento program ohledně pastvin nevede eh, k navýšení dezertifikace, to znamená k navyšování chudoby. Jakým způsobem rozetnout tento začarovaný kruh a jak to napojit také na problematiku klimatických změn. Děkuji. Pan Gerenc má slovo. Děkuji. Děkuji za velice užitečné a jasné vystoupení, které jsme si právě vyslechli. Chtěl bych se vrátit k jednomu bodu, který jste podrobně rozebíral. A to je bod, kde jste hovořil o záměně. To znamená humanitární pracovníci v uniformách a bez uniform. Tak bych to pojmenoval. chtěl bych eh, připomenout, že konzistence, politická konzistence musí začít už u nás. Eh, když jste evropským humanitárním pracovníkem a pokud Evropská unie působí na vojenské úrovni, daří se vám eh, to sdělení předat tomu obyvatelstvu, které je vystaveno rizikům. A druhá otázka. Nás velice znepokojuje nebezpečí, kterému jsou vystaveni naši humanitární pracovníci a i další organizace, zvláště na západě Afriky, kde existují teroristické sítě, jež se tam vytvářejí. Mohl byste nás informovat konkrétněji o nebezpečí, tak jak ho vnímáte vy na úrovni vašeho ředitelství? Děkuji. Takže nikdo další už se nehlásí o slovo, takže dávám slovo panu Sanklerovi, aby odpověděl na tyto otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Seznam je velmi dlouhý a týká se také ještě některých bodů, o kterých jsem nehovořil, protože jsem o některých hovořil déle. Začnu otázkou paní Strifler. Ještě bych chtěla říci, že jsme velice ocenili skutečnost, že hned po svém zvolení navštívila Burkina Faso. Myslím si, že to byl jednoznačný signál pro nás. A s o to větší radostí jsem zaznamenala, že uvedla, že je to pouze první krok a že bude takto pokračovat. To je velmi důležité, protože nic nenahradí návštěvu v terénu. Nevím, jestli budu odpovídat po pořádku, ale co se týče otázky terénu, někdo se ptal na naléhavost, urgentnost. Humanitární pomoc není eh, pouze záležitostí urgence. Mnoho věcí, které děláme, jsou reakcí na naléhavé situace, jsme tak organizováni, ale ne vše je naléhavá záležitost. A důkazem toho je, že to, o čem dnes mluvíme, je vlastně plánování, jak vlastně využijeme asi 80 toho, co máme na rok 2010. To znamená, že to je nezbytné, ale ne naléhavé. A teď k té konkrétní otázce Sahelu. Na rok 2010 počítáme s 20 miliony. To je velká částka na regionální program proti suchu. To říkám opakovaně, možná proto, že jsem pracoval také v jiných částech komise, kde byly relevantní a mnohem vyšší čísla. Humanitární oblast je oblast, kde 20 eh, milionů není velká částka. My víme, eh, tady eh, moji spolupracovníci, že když máte půl milionu, tak je to vlastně nic, ale zároveň je to mm, klenot, který se musí používat velmi Eh, velmi opatrně. Takže 20 milionů to je opravdu velká částka z hlediska našich celkových eh, zásahových akcí. Položila jste otázku ohledně toho rezervního fondu na naléhavé situace. Naštěstí existuje. Ta rezerva existuje a my ji používáme opakovaným způsobem. Každý rok s jednou výjimkou. V deseti letech jsme výrazným způsobem využívali této tohoto fondu. Roku 2009 jsme získali 110 milionů dodatečně ještě k této počáteční rezervě a e, tato částka je vyčleněna převážně na boj proti suchu, týká se hlavně afrického rohu než e, oblasti Sahelu. Takže tak můžeme využívat eh, tyto zvýšené potřeby také z hlediska Pakistánu a dalších zemí. To jsou dva hlavní důvody, proč jsme vlastně využili tento urgentní fond. Musím říci, že vždy jsme byli chápáni velmi dobře a jak ze strany komise, tak ze strany vaší instituce a rady většinou jsme byli dobře přijímáni i z hlediska rozpočtu. Někteří nebo více z vás se dotazovalo na skutečnou kapacitu, kterou máme pro to, abychom obhájili humanitární prostor, abychom mohli skutečně dávat k dispozici pomoc. Možná jedno číslo, které jsem na uvedl, My jsme mm, spočetli, že 122 humanitárních pracovníků zahynulo roku 2008 v rámci svých akcí. To je číslo, které je vyšší, než eh, by mělo být například číslo pořádkových sil. Když porovnáme tato čísla, tak pochopíme, o co jde. Jde totiž o vážnou obavu. Obávám se, že 31. prosince, až budeme rekapitulovat za rok 2009, tak toto číslo bude vyšší. Ostatně podepisuji celou řadu dopisů, které zasílám obětem těch různých organizací, eh, které organizují pro nás eh, pomoc, protože my jsme vlastně eh, pouze dárcem. Takže situace je velmi znepokojivá a nevypadá to, že by se zlepšovala. A nemůžeme tento problém vyřešit lokálně a bylo by iluzorní domnívat se, že politický dialog na vyšší úrovni by zajistil správnou reakci. Tou správnou reakcí musí být snažení a úsilí na všech úrovních, na vyšší politické úrovni, na lokální úrovni, na meziúrovních, se všemi aktéry. A ještě jeden bod k bezpečnosti humanitárních pracovníků. Existují různé faktory, které tak trochu nahánějí strach těmto humanitárním pracovníkům. Samozřejmě zbraně, ale také obrněná vozidla, ty také nemají rádi, stejně jako zbraně. Takže většinou bezpečnost je zajišťována určitým správným poměrem eh, hmotné ochrany to znamená, naši pracovníci pracují například v chráněných reziden- nebo žijí v chráněných rezidencích, jako je případ eh, Pakistánu. Ale když jdou do terénu, tak se vždy snaží zajistit dialog, pokud je to možné, s úřady, které mají skutečnou moc a mm, s těmi eh, místními komunity. 122 lidí, kteří byli zabiti. To je samozřejmě velké číslo, ale kdybychom používali tradičních nástrojů, to znamená obrněné vozy, eskorty, tak pak by skutečně se obtížně rozlišovalo mezi to, tím, co jste nazval humanitární pracovníci v uniformě a bez uniformy. A to je problém, protože příjemci by měli vědět, jaký typ pomoci dostávají. Možná ještě dvě věty na doplnění ohledně nezávislosti a neutrality. Já jsem se toho dotkl na začátku. Samozřejmě, že musíme zohlednit dopad našich akcí v rámci hledání řešení. Pokud lidé umírají hlady a nemají kde bydlet, tak by nebylo k ničemu s nimi mít dialog ohledně trvale udržitelné, akceptovatelné situace. Nejdříve je musíte nakrmit, ubytovat a pak můžete začít dialog, který je možná začátkem řešení. To říkám jenom na vyjasnění mé myšlenky. Paní Strifler byla v terénu a určitě jí dali k dispozici komunitární vléčky, které všude šířila, kde mohla. To znamená, my se pohybujeme, pracujeme v rámci našich, eh, naší vlajky. Eh, někdy jsme obtížně přijímáni ze strany našich partnerů, ale snažíme se ukázat, že pomoc poskytuje Evropská unie. Tato dialektika mezi nezávislým chováním a původem a deklarování chtěného deklarování eh, těch partnerů, eh, to je zajímavá věc. Naše zásahy se opírají o identifikaci potřeb. To znamená, my nerozdáváme sofistikované počítače, kde by se zmáčkol knoflík a hned bychom měli číslo. Ne, máme k dispozici naše experty. Paní Strifler se setkala s některými v Burkina Faso jsou to znalci, kteří jsou v terénu, někteří byli také v Salvadoru, prostě pohybují se v těch postižených regionech, udělají si určitou představu a pak to porovnáváme s některými ukazateli, které máme k dispozici a pak si vytvoříme určitý základ, eh, který je vlastně východiskem pro profil našeho zásahu, kde si stanovíme, jaká je naše kapacita jednat v té dané zemi. Samozřejmě to, co děláme v Salvadoru, není to tež, co děláme v Haiti, protože jejich ekonomická situace není srovnatelná. A tento postup nám zajišťuje nezávislost. My se neobracíme na vládu nebo na úřadu s dotazem, zda například 5 milionů je vhodná částka. My se vždy snažíme o dialog, ale nežádáme o povolení a nevyjednáváme s těmi úřady ohledně toho, zda ta nebo ona částka je vhodná. Samozřejmě, že nasloucháme všemu, co nám říkají. To by bylo hloupé nenaslouchat těmto úřadům, které znají danou zemi. Takže to bylo k humanitárnímu prostoru. To je opakovaný problém. A určitě se k tomu budu opakovaně a pravidelně vracet s vaším povolením, paní předsedkyně, a budu vás žádat různým způsobem, abyste nám poskytli pomoc. Někdy se budeme i vzájemně podporovat a hovořit o těch potížích. Nedávným příkladem byl Darfur. Já se obávám, že v 18 měsících, které nastanou, budeme hovořit o Jižním Sudánu také. A teď Lisabon, Lisabonská smlouva. Velkou výhodou bude, že budeme existovat jako autonomní politika, budeme mít sdílenou odpovědnost a to je dobře. I když při konkrétním provádění té pomoci se příliš toho nezmění, protože my už takto fungujeme určitou dobu. Dnes je obtížné říci, co to bude znamenat z hlediska těch vnějších útvarů Evropské unie. Zatím informace, které získávám z těch málo dokumentů ohledně těchto záležitostí, tak eh, se utvrzuji v tom, že nikdo nepracuje se scénářem, podle kterého DG Echo by bylo začleněno do těch vnějších služeb Evropské unie. A to je stanovisko, které mě uklidňuje, protože mohu tak jednoznačně dávat pokyny svým pracovníkům a eh, systém zůstane stabilní, mohu jim říci, nemusíte se znepokojovat eh, a budoucnost, bezprostřední budoucnost bude velmi podobná tomu, co máme dnes. V tomto smyslu je to důležité. Také vycházím z toho, že ten konečný výsledek bude velmi podobný. Pokud v následujících týdnech se urychlí diskuze a vývoj půjde jiným směrem, tak se tím budu zabývat a uvidím, jaká bude nejlepší možná reakce. Možná za vámi přijdu a řeknu vám, jsem velmi spokojen, anebo řeknu, jsem přece jenom znepokojen. Ale dnes nemám důvody pro znepokojení. I když tady určitě bude docházet k velice jaksi bohatému různorodému dopadu na naši aktivitu. v některých případech naše kanceláře jsou součástí delegace komise a pokud se změní vlastník, tak tady je samozřejmě dopad v podobě změny e, nájemného a smluv o nájemném. To je jenom takový jeden z příkladů. Eritrea. Proč nic neděláme? Ano, neděláme nic, protože nenajdeme nikoho, kdo by tam šel, vzhledem k tomu, že je to velmi nebezpečná záležitost. Pokud nejsme schopni si ověřit, že pomoc se dostane tam, kam má přijít, tak není možné, Eh, zablokovat peníze a, eh, prosaz, a prohlásit, že jsem schopen něco udělat pro Eritreu. Ale jakmile dostaneme pozitivní signál, který nám naznačí, že situace se možná změní, víte, že DG Echo a i za vaši pomoci může velice rychle přijmout rozhodnutí. To, že s tím nepočítáme, neznamená, že nic nebudeme dělat. Eh, ptali jste se na Pakistán. V Pakistán máme tedy vyčleněno 25 milionů. Pokud budeme moci udělat více, uděláme. Takže takovýmto způsobem, který je relativně jednoduchý, postupujeme dosti často. Teď eh, akční plán a jeho přeskum, průběžný přeskum. To je obvyklý postup, ten budeme aplikovat i u koncensu, bude to v prvním pololetí 2010 a po těch všech konzultacích a zprávě z vlastní iniciativy Evropského parlamentu vlastně vyústíme v nějaký konkrétní výsledek pod belgickým předsednictvím. Zatím je to relativně mlhavé, toto je naše koncepce, která se bude zpřesňovat eh, v průběhu eh, postupu těchto prací. Já nejsem odborníkem na vše. Co se týče přehnané plochy pro pastviny, to něco, co tady zaznělo z hlediska našich programů proti suchu. Možná, že to riziko je nižší vzhledem k tomu, že velmi často pracujeme s těmi tradičními postupy těch lokálních eh, komunit. A to jsou techniky, které většinou nevedou k přehnanému využívání pastvinných ploch. V Keně například tam jsou takové soch, eh, eh, eh, přehrady, kde se zahradí voda a je zde snaha zabránit odpařování této vody, která tedy se nedostává do podzemních vod. Jsou to takové zítky, které jsou stavěny. Nyní také chodí mnohem více dívek do školy, proč dřív nechodili? Protože museli vždycky zajišťovat vodu, museli chodit pro vodu. Takže to tradiční zakotvení je možná tou nejlepší ochranou proti tomu riziku. Před chvílí jsem hovořil o LRED, to znamená o tom přechodu z humanitární oblasti do rozvojové oblasti. To je velmi obtížné. Doufám, že Severní Kenia je příkladem, kde se nám to podaří Možná také proto, že to je region, který není příliš zajímavý. Možná by se to nemělo příliš říkat nahlas, ale vypadá